On commence la session. We beginnen met de sessie. Uh, goedemiddag, uh, good afternoon everybody. Dobré odpoledne všem. Prvním bodem na pořadu jednání je bod číslo 12, tedy zavedení programu na podporu strukturálních reform na období 2017 až 2020. Dnes tady máme na pořadu dne projednání pozměňovacích návrhů a já bych navrhl, abychom rovnou dali slovo panu zpravodaji Kostasi Mavridesovi na pět minut, prosím. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedou. A já se omlouvám, pokud jsem byl tady důvodem pro to, že se začalo několik minut později. Máme celkově 107 pozměňovacích návrhů. Většina z nich více-méně jde tím správným stejným směrem a snaží se nějak konstruktivně posílit text komise. Z našeho hlediska tam, jsou tady, tam je tady několik navrhovaných změn v těch kompromisech, které teď tady vytváříme. Dovolte několik připomínek. Za prvé, považujeme za důležité zdůraznit, že celá řada pozměňovacích návrhů jde tedy stejným směrem, včetně následujících. Reformy, které udělají členské státy, by měly mít za cíl udržitelné investice, růst a vytváření kvalitních pracovních míst, územní soudržnost, sociální inkluzi, rovné příležitosti pro všechny, boj proti chudobě, a spravedlivou hospodářskou soutěž. Tyto strukturální reformy by měly vycházet tedy ze samotných členských států, ale cíle by měly tedy být nastavené v úzké spolupráci s, pří, s příjemci, členskými státy příjemci, v souladu s jejími prioritami a v souladu s vnitrostátními postupy a tradicemi, pokud jde o sociální dialog a kolektivní smlouvy. Role sociálních partnerů a občanské společnosti je velice důležitá. Je důležité aktivně zapojit do všech postupů, abychom zajistili, že návrhy budou tedy ušity na míru konkrétní situaci v žádajícím členském státě. A moje druhá připomínka je následující. Je naprosto zásadní, abychom vyjasnili a zdůraznili a posílili úlohu Evropského parlamentu – což tedy z návrhu komise nevyplývá úplně jasně. A to je něco, které, co podle mého názoru tedy také vyzdvihují některé předložené pozměňovací návrhy. Teď k samotnému rozpočtu. Je to 142,8 milionů eur. Je to částka přidělená celkově tedy na technickou pomoc v rámci strukturálních fondů Ať už si je to Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský e, zemědělský fond pro rozvoj venkova. Některé pozměňovací návrhy zdůrazňují, že tento program eh, by měl v budoucnu být tady permanentní povahy. A my s tím souhlasíme. Nicméně, pokud tento program má být prodloužen ještě za rok 2020. Pak jsme toho názoru, že je také důležité zvážit založení zvláštního fondu, který by podporoval specificky, tedy konkrétně, strukturální reformy. A moje poslední připomínka. Eh, chci skutečně velice silně zdůraznit význam toho, abychom se velice úzce zaměřili na hlavní cíl tohoto programu. Eh, tedy přičemž jde o dobrovolné cíle, ale jde o to, že se technické zkušenosti z Řecka a Kypru využijí pro strukturální reformy ve všech členských státech. Naším cílem je tedy pomoci ostatním členským státům prostřednictvím tedy poskytnutí technické podpory. Konkrétně tedy cílem je posílit celkovou kapacitu členských států, aby bylo možné provést tady strukturální a správní reformy v reakci na hospodářské a společenské výzvy, tak abychom posílili konkurenceschopnost, růst, vytváření nových pracovních míst a investice. Velice vám všem děkuji, zvlášť tedy stínovým zpravodajům a všem těm, kteří předložili pozměňovací návrhy a těším se na připomínky stínových zpravodajů v nadcházející debatě. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Slovo tedy teď předáváme stínovým zpravodajům. Každý má slovo na tři minuty. Skupina EPP, pan Maletič, prosím. Paní kolegyně Maleteč, pardon. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych panu Mavridesovi poděkovat za návrh stanoviska, také všem ostatním kolegům. Já jsem se také ty pozměňovací návrhy prošla a chtěla bych zdůraznit, že pokud jde o pokrytí tohoto stanoviska, tak podle našeho názoru by bylo dobré, kdybychom respektovali rozhodnutí konference předsedů, a abychom se drželi tedy kompetencí a pravomocí, které nám byly eh, tedy přiděleny. To je také, toho jsme se také drželi v našich pozměňovacích návrzích. Další věc je, naše, tedy náš společný pohled na tom, co to vlastně má být ten program pro podporu strukturálních reform. Všichni víme, že to je tady program pro poskytování technické pomoci a že tedy Evropská komise platí odborníky, kteří mají podpořit členské státy, odborníci v členských státech, kteří mají tedy na starosti nastavení strukturálních reform, ale jde o strukturální reformy, které, na kterých se tady shodnou členské státy s Evropskou komisí v rámci tedy e, jednotlivých doporučení pro členské státy, v rámci tedy makroekonomických e, programů. A důležité také je, že to jsou strukturální reformy, které mají být implementovány na žádost členského státu. A já jsem viděla v některých, členských, v některých těch pozměňovacích návrzích, že někteří kolegové se snaží jaksi rozšířit působnost tohoto programu. Ale myslím si, že bychom se měli skutečně držet toho základního rámce a měli bychom se soustředit na to, aby ten program byl v rámci, tedy v tom svém rámci funkční. Na úrovni Evropské unie máme totiž jiné nástroje, pomocí nichž bychom se měli snažit o dosahování jiných cílů, jako například společenská soudržnost, zaměstnanost. Máme také třeba nový fond, e, fond EFSI a další nástroje. Také bych chtěla zdůraznit, že náš postoj je takový, že tento program není pilotní program, ale je to nástroj pro lepší a rychlejší implementaci reform. A s pomocí tohoto programu nemůžeme jaksi nikomu ukládat nějaké reformy, ale můžeme pouze tedy podporovat provádění reform, se kterými členský členské státy souhlasí, jak už jsem zdůraznila. Z tohoto důvodu chci říci, že v tuto chvíli toto nařízení a naše stanovisko k němu tedy my se tedy snažíme toto eh, nařízení vylepšit na období 2017 až 2020. A myslím si, že veškeré rozpravy, které se týkají období po roce 2020, by se měly odehrát až jindy, až budeme hovořit o novém víceletém finančním rámci, o nové politice soudržnosti a tak dále. Myslím si, že ale skutečně v tuto chvíli není správné, správná chvíle hovořit o období po roce 2020. Další věc, a ta souvisí právě s vytvořením eh, nového fondu či poskytnutím vlastních finančních prostředků a tak dále. To si také myslíme, že je potřeba projednat na jiných místech při jiných příležitostech. Také chci zdůraznit, že je důležité dosáhnout harmonizace a využít synergie mezi vnitrostátními reformními programy a operačními programy a tento program je právě tím nástrojem, který nám může pomoci podpořit členské státy v této snaze. Je to tady součást nařízení o společných ustanoveních, týká se to politiky soudržnosti. Potřebujeme lepší koordinaci na úrovni EU, abychom přispěli k naplňování cílů Evropské unie A toho můžeme, tomu můžeme tedy napom- napomoci i svými pozměňovacími návrhy. Všichni společně. Děkuji. Děkuji. Já jsem také stínovým zpravodajem za EKR k této e, zprávě, takže teď si vezmu slovo jakožto stínový zpravodaj. Chci také panu zpravodaji poděkovat za tento návrh stanoviska. Konkrétně mu chci poděkovat za ty nesmírně zajímavé myšlenky, které tam eh, tedy eh, vnesl, které se týkají vnitrostátní suverenity. Je důležité, aby tento program skutečně respektoval veškeré národní rámce, priority, eh, postupy a tradice také, protože je tady toto všechno založené na zásadě subsidiarity. Já se dnes omezím na čtyři hlavní věci, které se týkají pozměňovacích návrhů, které jsem sám předložil. Za prvé, myslím si, že je velice důležité, aby tento program nebyl tady unilaterálně jaksi členským státům přikázán, vnucen. Podle mého názoru je nesmírně eh, důležité, aby skutečně členský stát požádal sám o účast v tomto programu. To znamená, abychom tento eh, program žádnému členskému státu nevy, nevnucovali. Dále chtěl bych upozornit na to, jak důležité je také respektovat vnitrostátní ústavy. Já sám pocházím z Vlámska, z jednoho vlámského regionu. V belgickém kontextu máme jisté legislativní kompetence, pravomoci a uh, je tedy třeba v souladu s evropským právem, eh, jak si dát, věnovat nezbytnou pozornost také regionům, které jsou nesmírně důležité i v kontextu strukturálních reform. Dále eh, naše frakce a já sám jsme toho názoru, že podpora by se měla skutečně omezit pouze na technickou pomoc a neměla by obsahovat žádná politická opatření. Abych to řekla velice stručně, ale zároveň jasně. A poslední věc. Chtěl bych zdůraznit, že tento program, podle mého názoru, by neměl mít za cíl jenom přispět, jak vy říkáte, pane Mavridesi, nejenom k soudržnosti a konkurenceschopnosti, ale já bych chtěl, aby tam bylo výslovně řečeno, že by, tam, že by měl přinést také přidanou hodnotu Evropské unii jako celku. To by rozhodně v našich očích bylo plusem Tolik tedy moje stručné vyjádření jako stínového zpravodaje. A teď už má slovo stínový zpravodaj za uh, ALDE. Děkuji. Já budu velice stručná. Děkuji zpravodaji za odvedenou práci. My naprosto souhlasíme s logikou komise, to znamená, je třeba pomoci zemím pozitivním způsobem při realizaci finančních prostředků. Otázkou je, samozřejmě můžeme si přát, aby v nějakém bodu úvodního ustanovení bylo to či ono, ale Eh, my si přejeme, aby se postupovalo co nejdříve, aby vstup platnost eh, byl někdy na příštím, eh, v příštím roce, aby se věci pohnuly kupředu. Děkuji, to bylo velmi rychle. A teď Gue, prosím. Děkuji. Já myslím, že je důležité, abychom se zaměřili na kontext, ve kterém se tato diskuze odehrává včera, přes to, že řecká vláda všechny podmínky pro restrukturalizaci splnila, tak euroskupina se rozhodla, že dá k dispozici pouze jednu třetinu prostředků, které měly být dány k dispozici do konce října a to přesto, že vlastně nedávno řecký parlament poje, eh, přijal další eh, úsporná opatření, aby eh, dosáhl na finanční prostředky ze strany Unie ve výši 2,5 miliardy. Samozřejmě tady se jedná o tlačení některých zemí do situace, kdy musí ještě více privatizovat, ještě více deregulovat a inflační a provádět politiku fiskální Eh, úspornosti. Když se podíváme na předchozí program do roku 2011, eh, tak eh, v Řecku a Kypru na Kypru se ukázalo, že to je prostě výrazně neoliberální kurz, který je zemím vnucován a to samozřejmě bylo velkým břemenem pro občany. Strukturální reforma je pouze konec všech těchto procesů na základě eh, toho předpokladu, že deregulované trhy eh, sebou přinesou eh, odpověď na hospodářské otřesy, ale tady prostě ten velmi eh, klopotný růst eh, je eh, minimální a když tady není veřejné, typ veřejných investic, tak ty strukturální reformy tak trochu ztrácejí smysl. A to je také názor řady institucí které se na tyto věci zaměřují. Opakuji, že re, nové znárodnění a další další opatření, o kterých jsme tady mnohokrát hovořili, přinesou to skutečné, tu skutečnou zaměstnanost, eh, oživení hospodářské situace, pomohou eh, bojovat eh, proti chudobě a eh, přinesou také další investice. A je třeba, že ještě říct, že tyto programy mohou být strik, musí být striktně dobrovolné a nemohou samozřejmě být vedeny způsobem, který tlačí ty jednotlivé národy, jednotlivé státy ke zdi. Děkuji. A teď zelení Filip Lambert, prosím. Děkuji, pane předsedo. Překvapivě možná Alde a já jsme naprosto v souladu s tím, co jste řekl vy jako a další belgický stínový zpravodaj. Jak mnozí z vás vědí, pracoval jsem v IBM a tam existoval takový koncept, že e, když, e, když prostě se věci nedaří, tak potřebujeme pomoc ze zhora, pomoc a kontrolu. Toto je program ohledně dobrovolné spolupráce mezi členským státem a komisí eh, v oblasti strukturálních reform. A já nemohu dost zdůraznit, eh, především na základě zkušeností, eh, tak jak to řekl předchozí řečník s trojkou, která stále pokračuje, že tady hovoříme o tom, že Evropská komise vlastně bere věci do svých rukou, a vnucuje svou představu strukturálních reform Toto je oblast původního textu komise, eh, která prostě eh, sebou nese příliš mnoho eh, otevřených otázek. Kdo vlastně definuje situaci ex ante? Kdo nese konečnou odpovědnost ohledně specifického obsahu těch reform? A to samozřejmě je ještě více platné pro ten tento text, tuto dohodu mezi příslušným státem a komisí. E, musíme zdůraznit komisi, že to je iniciativa členských států, že to je členský stát, který prostě e, posílá e, svý výčet těch politických hlavních směrů. Je tady otázka distribuce pravomocí a také zapojení demokraticky zvolených orgánů a tím samozřejmě myslím parlamenty na národní a možná i regionální úrovni a e, také e, prostě e, konkrétní poslance. To je samozřejmě podmínka úspěchu strukturálních reform. Pokud toto nebude dodrženo, tak nedojde k implementaci, která byla úspěšná. Lidé do toho musí být opravdu zapojeni. A ještě chci říct, eh, že nesnad, že by každý měl všechno dělat eh, sám o sobě, ale eh, Evropa prostě se nemůže stát nějakou velkou firmou, kde centrum diskuje, di, diktuje. Je to první pokus o takovou nadnárodní demokracii. Je to skutečně v samém počátku a to neznamená, že bychom měli prostě smést ze stolu odpovědnost jednotlivých složek. Já prostě Evropu, Evropskou unii vidím jako takovou e, stavbu multi ty eh, poschodové, více poschodové demokracie, kde všichni mají svůj eh, úkol, své eh, práva, svá práva, své povinnosti. Nemůže to být nějaký obrovský centralizovaný stát, jako podle francouzského vzoru vzoru s povolením, s, s prominutím. Takže souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, co bylo řečeno řadou stínových zpravodajů a doufám, že najdeme pohodnou většinu Někdo na mě čeká, takže se omlouvám, že tady nebudu moci zůstat dlouho. Děkuji za to sdělení plné zdravého rozumu. A je tady někdo, kdo chce vystoupit v rámci postupu Catch the Eye? Je někdo, kdo má zájem o slovo? Není tomu tak, takže toto téma pro dnešek můžeme uzavřít. Dneska jsme se zabývali pozměňovacím návrhy a 9. listopadu budeme hlasovat. A postupujeme dále k druhému tématu. Dívám se, jestli je tady zpravodaj. Jedná se o výroční zprávu Evropské centrální banky, Evropské investiční banky. Tak okamžitě dávám slovo eh, panu Kristosovi, zpravodaj Děkuji, pane předsedo. Já jsem si připravil návrh zprávy k výroční eh, zprávě o finanční eh, aktivitách Evropské investiční banky. Eh, jsem přesvědčen, že Evropská investiční banka je významnou evropskou finanční institucí, je vnímána jako finanční nástroj finanční paže Evropské unie, klíčový e, orgán pro podporování soukromých i veřejných investic uvnitř Evropské unie. A samozřejmě její role byla ještě posílena od finanční krize v roce 2008 a musím také zdůraznit, že e, teď na sebe bere globální roli v tom smyslu, že funguje i mimo území Evropské unie velice účinným, alespoň podle mého názoru, způsobem. Evropská investiční banka si udržuje e, slušnou ziskovost 2,8 e, miliard eur v roce 2015 a Eh, ohledně stávající krize, no tak ta výrazně oslabila potenciální růst eh, evropské eh, ekonomiky. Investice soukromé i veřejné klesly o 18 procent například v Portugalsku minus 35% a 65% pokles v Řecku, země, z které pocházím já. To znamená, jsou to především ty země, které mají strukturální problémy, které potřebují opravdovou finanční pomoc a ta jim tedy není Evropskou investiční bankou poskytována až tak. Rovněž se Evropská investiční banka pokouší zvýšit eh, konkurenceschopnost eh, Unie eh, tím, že zvyšuje soukromé i veřejné investice do oblasti digitalizace a obdobných sfér, kde máme komparativní nevýhodu oproti USA a pravděpodobně i Číně. Evropská investiční banka půjčila 77,5 miliard eur v roce 2015. Ta úroveň zůstala v podstatě stejná s rokem 2014. Cílem je uvnitř eh, zůstat tedy v rámci operačního plánu, ale banka by samozřejmě mohla dělat mnohem více. Rovněž se domnív, nebo my se rovněž domníváme, že Evropská investiční banka a její e, činnost e, by mohla být ještě e, vylepšena využíváním lepších nástrojů, inovativních nástrojů, které by lépe odpovídaly potřebám trhu a slučovaly soukromé a veřejné zdroje. Také bych chtěl zdůraznit, že je tady investice 1,35 miliard eur pro Řecko v roce 2015, což je poměrně slušná suma v tom smyslu, že naše ekonomika zatím neúplně, zatím neúplně eh, dobře funguje. A samozřejmě eh, apeluji na Evropskou investiční banku, aby zvýšila svou podporu unijním zemím. Všecko tedy bylo ponecháno v tom programu přizpůsobení samotné. Irsko, Kypr si vedou lépe. Takže jde o to pomoci zemím, jako je Řecko a e, dalším státům, které prošly tím přizpůsobovacím e, programem. A e, závěrem bych chtěl vyzvat Evropskou investiční banku, aby předložila e, zhodnocení možných dopadů e, Brexitu e, na její statut a aktivity. Financial Times jsem dnes ráno četl, že toto je téma, které Werner Hoyer již uchopil, ale samozřejmě bychom rádi abychom zjistili, jaká je tedy oficiální pozice Evropské investiční banky v této záležitosti. Další téma se týká podpory malých a středních podniků. Já jsem přesvědčen, že EIB v tomto odvádí dobrou práci a domnívám se také, že by se tady dalo dělat více co se týče konkurenceschopnosti těch úplně nejmenších firm a malých firm a jejich financování. Řada z nich funguje v zemích mimo Evropskou unii. Rovněž jsem přesvědčen, že EIB by se měla snažit, aby síť finančních prostředníků byla i nadále důvěryhodná a byla si mm, schopná financovat dynamické a konkurenceschopné malé a střední podniky aktivním a kvalitním způsobem. Pak eh, chci říct, že vítáme, eh, že celkové investice v F EFSI se dostaly na 115,7 miliard eur, což je nějakých 40 původního objemu. V roce 2015 to bylo pomalejší, v roce 2016 se ten tok finančních prostředků zrychlil. Ještě musíme zjistit, jaká je skutečná e, situace, protože ve skutečnosti se vlastně teď v tuto chvíli zabýváme v roce rokem 2015, kdy EFSI nebylo ještě plně implementováno, ale teď už to doháníme e, s tou implementací. Rovněž e, chci, jsem zdůraznil, že potřebujeme efektivní spolupráci s příslušnými národními finančními e, institucemi a zdůrazňuji roli Evropské investiční banky při prosazování inovací a konkurenceschopnosti, řešení nezaměstnanosti, nezaměstnanosti mládeže a také eh, o účast v boji eh, proti změnám klimatu Eh, takže tam to je nějakých 26% prostředků, ne 50, jak jsem tam napsal, eh, je to tedy zelené, ale mělo by se to stát a stane se zelenějším. Evropská investiční banka také rozvíjí svůj externí eh, mandát jako věřitele třetích států, snaží se v tomto směru postupovat tím nejlepším možným způsobem i v těch zemích, které nemohou, nedokážou snaží nakrmit své vlastní obyvatele. Tady eh, se prostě snaží eh, banka o eh, poskytování prostředků, aby se také dalo lépe kontrolovat ten obrovský masový exodus občanů z těchto států do Unie. A je tady také o financování projektů v zemích původu. Obecně řečeno se domnívám, že EIB je skutečně zásadní evropskou institucí a odvádí dobrou práci ve velmi obtížných časech. Samozřejmě s velkým zájmem jsem tak přečetl návrhy stanovisek rozpočtového výboru a výboru pro dopravu, jestli se nemýlím, výboru výboru DEBE a, a výboru pro mezinárodní e, obchod. Pokusil jsem se také hovořit se svými kolegy a některé z těch jejich připomínek také prostřednictvím pozměňovacích návrhů do návrhu zprávy zapracovat. Děkuji. A teď stínový zpravodaj. E, Každý budete mít tři minuty za SAD, pan Ivan. câteva, în primul rând, Děkuji, pane předsedo. Tak nejprve já bych rád poděkoval panu zpravodaji za návrh textu. Eh, pro nás eh, těch několik nejvýznamnějších aspektů eh, bych shrnul asi následovně. Transparentnost a Eh, přesné věrné eh, zhodnocení aktivit EIB. Lepší spolupráce mezi bankou a evropskými institucemi. Lepší spolupráce eh, s, mezi bankou a konkrétně Evropským parlamentem. Zároveň bychom potřebovali více informací o činnosti EIB e a více informací o jednotlivých projektech eh, banky. Ano, eh, obecně řečeno máme informace, není to nějaká eh, instituce zahalená do mlžného oparu, ale když se podíváme na ty jednotlivé projekty, které jsou financovány EIB, tak tam najednou se zdá, že ten přístup k informacím začíná váznout. Dále, chtěl bych zdůraznit odpovědnost EIB. E Jak všichni vědí, víc jak polovina e, finančních prostředků e, projektů financovaných EIB e, jde směrem k těm pěti největším evropským ekonomikám. A další členské státy jsou příjemci maximálně 30 eh, prostředků z EIB. Samozřejmě na jedné straně hovoříme o malých či velkých eh, ekonomikách, ale pak eh, jde také o schopnost některých členských států, které možná nemají vždy velké ambice, nějaké zásadní vize a nedosáhnou na financování ze strany EIB. A mně se zdá, že tady by se EIB měla stát trochu proaktivnější institucí. Chci zdůraznit, že e, v některých členských státech e, existují expozitory EIB, ale pak jsou tady e, členské státy, které by si opravdu zasloužily více podpory, více pomoci a EIB by měla být přítomna v co největším počtu členských států, především tam, kde evropské prostředky z EIB zatím nejsou příliš objemné. Pak eh, samozřejmě EIB eh, také eh, je velmi aktivní v boji proti daňovým únikům a proti takzvané daňové optimalizaci, proti daňovým rájům, proti operacím offshore a samozřejmě EIB by v těchto oblastech mohla a měla být ještě mnohem aktivnější. Chtěla bych také zdůraznit, že e, pro podniky, které jsou e, v té situaci offshore a nebo mají e, prostředníky v režimu offshore, tak těm by asi ty prostředky neměly být poskytnuty a přitom jim tedy proudí z EIB hodně peněz. Hovoří se v Evropě o desítkách eh, miliard eur eh, ročně, které se tak nějak stá, eh, ztrácejí v offshore jurisdikcích a EIB by v tomhle možná měla a mohla sehrát nějakou zásadnější roli. A v případě těch klimatických změn, no tak tady si myslím, že EIB by měla být trochu stěžádostivější. Eh, ve srovnání s tím, co chtěla v této oblasti dělat v roce 2015. A myslím, že všechny banky v Evropské unii by měly více dbát na ochranu životního prostředí, na energetickou účinnost, na boj proti klimatickým eh, změnám a eh, tyto snahy by měly být soudržnější, především v zemích, které nejsou sami schopny tyto věci financovat, financovat obnovitelné zdroje, zdroje, energetickou e, účinnost a teď mám na mysli země e, střední a e, východní Evropy, tam by měl proudit větší objem pomoci. To je zatím tedy z mé strany všechno. Ještě dodám, že jsme předložili několik pozměňovacích návrhů. Těším se, že o nich budeme diskutovat. Závěrem děkuji tak zpravodaji za navržený text, který vnímáme jako velmi dobrý. A teď EKR. Paní Swinburne. Děkuji. Zejména bych chtěla poděkovat zpravodaji za skutečně skvělou zprávu. A protože to je tak dobrá zpráva, předpokládám, že bude z mé strany velice málo pozměňovacích návrhů, protože souhlasím s mnoha věcmi, o kterých zpravodaj mluví a které zdůrazňuje, co se týká komentářů práce e IB. Zejména souhlasím s jeho komentáři, co se týká partnerství PPP a jiných inovativních nástrojů. Pravděpodobně navrhnu další pojistky, jak by se tyto nástroje měly používat, protože ne vždy v minulosti poskytly eh, investorům dostatečné zajištění, ale kromě toho Vlastně zcela souhlasím se zpravodajem. Myslím si, že je skutečně důležité v té sekci o malých a středních podnicích, kde se objevují velice praktické komentáře pro tuto oblast, zejména co se týká užívání finančních prostředníků. A já si myslím, že ty, ty jeho komentáře jedině posílíme. Co se týká uprchlické krize a zaměření na dlouhodobé investice, tak v zemích původu uprchlíků se musí investovat. To podporujeme i my a myslíme si, že i zde bude hrát EIB do budoucna důležitou roli. Takže obecně za to mohu dodat jedině, že s vámi zcela souhlasíme a pozměňovacími návrhy vaši zprávu jedině podpoříme. Děkuji za Alde, paní Gulár. A já nejsem paní Gulár, eh, jsem eh, paní, já jsem Nils Torvalds jménem, kterého budu mluvit On se omlouvá, že nemohl přijít, ale chtěl poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. A požádal mě, abych vám řekla, že má určité obavy o tento návrh zprávy. První věc, kterou chtěl zdůraznit o této zprávě, je, že tato má pokrývat všechno, veškerou činnost EIB a pro něj eh, je to zaměřeno až příliš na některé vybrané členské státy nebo geografické oblasti. Eh, raději by měl vyváženější zprávu s menším geografickým zatížením, protože například EFSI není nijak geograficky omezen. Rovněž by rád, aby ta zpráva byla o něco zlepšena, například eh, v tom, že teď mluví o věcech jako alarmující úrovně nebo extrémně chudé země a jsem si jistá, že budete souhlasit s tím, že byste měl definovat trošku přesněji, co přesně máte na mysli. Ono by to pomohlo vyjasnit, co čím myslíte. Rovněž bychom se měli pokusit najít nějaké znění, které bude dostatečně jasné a zbaví se zbytečného prostoru pro dezinterpretaci nebo pro pozdější spory. Nils, si, Nils, Nils děkuje za odstavec 24 eh, pro klimatické akce. Možná by se tento aspekt mohl ještě více zdůraznit, to znamená naše činnost v oblasti klimatu, protože jsme právě ratifikovali dohodu COP21 a dávalo by to smysl. Takže v této fázi jsou toto jediné body, které Nils chtěl zmínit. Samozřejmě připraví konkrétní návrhy eh, na téma, jak by se ten text mohl zlepšit. Děkujeme za odvedenou práci, těšíme se na diskusi. Děkuji. Děkuji paní Torvalds za GUE. Pan Věgaš. Děkuji mnohokrát. Eh, no, mluvím jménem Palomy která z GUE jela do Číny. Požádala mě, abych zde přednesl následující poznámky. První problematická oblast se týká toho, že investice se často asociují s neoliberální politikou. Paloma má vážné obavy o zapojení EIB do projektu PPP a dělá se také velké obavy o to, že rekurentní a časté používání finančních nástrojů na místo přímé pomoci nevytváří klima dostatečné transparentnosti. Jsou zde obavy, že EIB má co dočinění s daňovými ráji. A to je něco skutečně velice problematického. Naše stínová zpravodajka si myslí, že by bylo potřeba revidovat mandát EIB, zejména co se týká aktivit EIB mimo území EU. Je potřeba zdůraznit lidská práva. Investice by se neměly dělat tam, kde se soustavně lidská práva porušují. Bylo by vhodné investovat do regionální konvergence, Měli bychom zajistit, že bude zdůrazněn regionální rozvoj a teritoriální soudržnost, a to ve všech projektech EIB. A je rovněž potřeba zajistit, že místní a regionální orgány budou do těchto projektů plně zaplněny. Děkuji. Děkuji. Jdeme na zelené. Paní Scott Kejtou. Děkuji. Ano, já jsem pro změnu Bas Ekut eh, dnes odpoledne, který děkuje zpravodaji za návrh zprávy. Zelení podporují žádost zpravodaje, aby EIB navýšila úroveň eh, projektů PPP, zejména v těch oblastech, kde to je nejvíc zapotřebí. Nicméně jsme přesvědčeni, že Větší role EIB znamená větší odpovědnost. EIB by měla naprosto jednoznačně zajistit, že bude, budou její projekty podporovat zaměstnanost, sociální soudržnost a zaměstnatelnost. Parlament by měl od EIB požadovat daleko víc, než že bude pouze vítat její snahy, když eh, fosilní paliva jsou na vzestupu a ne naopak, protože financování EIB do fosilních paliv bylo 2,5 miliardy euro Eh, v porovnání s 2,4 miliardami za rok 2014 a 2 miliardami za rok 2013. Eh, toto, myslím, zejména s přihlednutím k ratifikaci pařížské dohody není eh, přípustné. Je potřeba zastavit škodlivé projekty, které dostávají financování EIB. Banka by měla navýšit podporu projektu energetické účinnosti, mimo jiné tím, že bude mít na, e, mezi svými zaměstnanci dostatek zkušených odborníků, kteří budou moci hodnotit projekty tak, jak si to tyto zaslouží. Také musíme řešit otázku plynu, protože masivní investice do plynové infrastruktury znamená takzvaný carbon locking, což není kompatibilní s klimatickými cíly z Paříže. Rovněž EIB musí přeskoumat svou roli v automobilovém sektoru. sektoru. Co se týká transparentnosti, Eh, zpráva EIB za předchozí roky obsahovala eh, kapitolu o transparentnosti a odpovědnosti, která zde chybí a mělo by, měli bychom ji přidat. EIB e ignoruje výzvy Evropského parlamentu, to je potřeba zdůraznit, jinak toto výroční cvičení ztrácí na smyslu. Evropský parlament by měl zopakovat svou výzvu po lepší transparentnosti vedoucích orgánů EIB a transparentnost v oblasti kontraktů s, eh, mezi EIB a jimi dodavateli. Co se týká finančních prostředníků, v jedné nedávné zprávě vidíme, že e, ty fondy, které banka využívá jako prostředníky, jsou ve skutečnosti v daňových rájích a podobných jurisdikcích. E, mezi lety 2011 až 2015 EIB investovala 417 milionů euro do investičních fondů, které se nacházejí v těchto jurisdikcích. Zpráva není dostatečně transparentní o tom, kde se peníze utrácejí. Více než 20% peněz z fondů nebylo dohledatelných co do konečných příjemců. To je problematické a proto je potřeba na eBay nadále tlačit, aby vytvořila seznam finálních eh, dlužníků společně s finančními prostředníky a je potřeba eh, investice podmínit tím, že budou zveřejněny informace o tom, jak peníze proudí. A co se týká EFSI, máme obavy, ohledně EFSI eh, eh, podle interní revize EIB. Evropští občané mají požívat zlepšené infrastruktury více pracovních míst a zde je právě potřeba soustředit naši práci. EFSI 2.0 musí být cílenější, aby byla vytvářena přidaná hodnota v oblasti zaměstnanosti infrastruktury a poskytování investic v regionech, kde soukromý sektor není ochoten investovat. Eh, se zklamáním jsme si přečetli, že vlastní hodnocení EIB fondu EFSI eh, říká, že většina finančních prostředků teče do největších členských států a více než 90% teče do zemí EU 15. Zdá se, že dlouhodobá kvalitní tvorba pracovních míst je v eh, řádu pouze 7 tisíc. Nepodporujeme výzvu navyšovat počet finančních nástrojů v rozpočtu EU, protože toto e, může dále snižovat e, zaměření se na dosahování prospěchu pro veřejnost v EU. E, BAS předloží v tomto smyslu pozměňovací návrhy a těší se na diskusi. Děkuji. Prosím, příští nemluvte tak rychle, abychom to stíhali včetně tlumočníků. Markovali zde není, proto má slovo Mikolaj Dovgilevič. Eh, stálý zástupce EIB v Bruselu. Eh, máte tři až čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. No, mohl bych toho říci spoustu. Tři až čtyři minuty rozhodně nestačí, ale pokusím se odpovědět alespoň na něco. Rád bych zdůraznil, že jsme samozřejmě otevřeni vůči jakýmkoliv otázkám eh, i během tohoto celého procesu. Dovolte mi vrátit se k tomu, co říkal stínový zpravodaj za zelené. Tato zpráva, sepsaná jednou paní v nějakém krajském městě někde v Polsku, která nemá přístup k žádným informacím, obsahuje mnoho nepravd. Nebudu zabíhat do podrobností, na to teď není čas, ale věřte mi, je tam spousta eh, nesmyslů. No, dostal jsem tři minuty, tak to nemohu probrat celé. Rád bych pouze zdůraznil, že rádi vysvětlíme v rámci dialogu jakékoliv téma, které budete chtít diskutovat. Ale co je nejdůležitější, chci poděkovat panu Krcosovi a stínovým zpravodajům za odvedenou práci. EIB se skutečně nachází ve, ve velice důležitém okamžiku ve, svý, ve své existenci. Investice v EU klesají, EIB, EFSI a tradiční formy půjček hrají velice důležitou roli pro stimulaci hospodářského růstu. Je zde celá řada otázek, praktických problémů, e, které můžeme potenciálně zlepšovat. A je fakt, že to je naše vlastní hodnocení. Jasně říkáme, že je potřeba v zemích e, soudržnosti dělat daleko více, ale EFSA není nástroj soudržnosti. Jak víte, je to trhem řízený nástroj a podíváte-li se na tabulky porovnání HDP, tak vidíte, že největší podpora jde těm nejslabším a nejmenším ekonomikám v EU. Tabulky máte, ale samozřejmě vám to rád proberu bod po bodu. Bohužel opět teď nemám čas citovat z těch tabulek. Podíváte-li se na tradiční formy půjček EIB, dáváme až třikrát víc až 9 jednot, HDP jednotlivých zemí pro země jako Portugalsko, Itálie, Kypr, Řecko, což je daleko víc než ta obvyklá 3 HDP, kterými podporujeme průměrně členské státy EU. A je fakt, že většina těchto investic jde do západní Evropy, protože západní Evropa je 80 ekonomiky celé EU. Taková je tržní realita. Je to zkrátka fakt, který nelze zvrátit. Rovněž bych rád stručně, stručně řekl, že EIB je první institucí, která konkrétně začala pracovat na reakci EU e, na migrační krizi. Naše navrhovaná iniciativa e, rezilience byla schválena radou v červnu a s hrdostí říkám, že jsme že začínáme už v říjnu, to znamená v příštích týdnech a je to velký úspěch. Samozřejmě i my si děláme starosti, že naše půjčky do východní Evropy a, a Jižní Ameriky a Ázie se v příštích letech výrazně sníží, pakliže nedojde v rámci stávajících vyjednávání o takzvaném mandátu pro vnější půjčky ke zlepšení. Do roku 2020 mluvím o nějakých 30 milionech euro v rámci rozpočtu a zatím se nám nedaří tyto peníze nacházet při jednáních s komisí. Doufám, že nám parlament v tomto může pomoci, protože je to malá částka, zejména vzhledem k tomu hlavně politickému a ekonomickému dopadu, jaký tato částka v těch zemích může mít. Eh, v oblasti klimatu my jsme největší klimatická banka na světě. O tom snad není pochyb. Eh, mohl bych sáhodlouze hovořit o tom, co všechno děláme s těmi našimi pionýry, eh, environmentálními dluhopisy. My jsme největší klimatický investor a tím také zůstaneme. Na závěr mi dovolte říci jednu věc o FC, eh, což je nástroj, který se vyjednává v radě jsme zejména pišní na podporu pro Řecko a celou řadu dalších zemí, které nás urgentně potřebovaly. Ale rád bych také zdůraznil, aby to bylo naprosto jasné, že bych očekával, že i Evropský parlament si s námi sjedná schůzku. My už šest měsíců čekáme na schůzku s vašimi zpravodaji, abychom mohli vyřešit tu takovou takzvanou technickou otázku eh, dohody o důvěrnosti v oblasti EFSI a je dosti zvláštní, že parlament není schopen uspořádat schůzku, ačkoliv EIB eh, e víceméně ustupuje všem požadavkům, které na nás uvalujete. Takže bych rád, kdybyste byli tak moc laskaví a toto sdělení si tak nějak převzali. Eh, já nevím, jaký je ten nejlepší způsob, ale prosím, udělejte to co nejdřív, protože čekáme už hrozně dlouho. Říkám, že šest měsíců my jsme ustoupili vašim požadavkům a šest měsíců čekáme na vaši reakci. A říkám, že EFSI je prioritou pro nás, pro všechny. Slychám to i od vás, konec konců. Takže bych řekl, že je potřeba to zkrátka udělat. My jsme si vaše obavy vyslechli a převzali jsme je. Ustoupili jsme vám. Ne, paní Beres. My jsme akceptovali všechny vaše požadavky. O tom, není, o tom už není žádných pochyb. Eh, s dovolením jsem to zde zmínil, protože asi nebudu mít lepší příležitost s vámi mluvit a poprosit vás o to. Je to, myslím, něco, co by mělo být zkrátka uděláno. Děkuji vám za pozornost a jak říkám, eh, velice rádi vám poskytneme detailnější informace. Děkuji, než dám slovo zpět panu zpravodaji, rád bych ještě umožnil několik výstupů v rámci Catch the Eye. Dovedu si představit, že někteří lidé asi mají zájem vystoupit, že? Pan Fernandez? Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji a stínovým zpravodajům zejména našemu stínovému zpravodaji. Já bych rád navrhl, že bychom tuto zprávu měli využít k tomu, abychom zvýšili parlamentní dohled nad Evropskou investiční bankou. Jako to je u centrální banky. Pokud Evropská centrální banka je zodpovědná za evropskou monetární politiku, tak Evropská investiční banka je přinejmenším výrazným způsobem zodpovědná za investiční politiku EU. V případě Evropské centrální banky můžeme předkládat písemné dotazy a máme pravidelný monetární dialog. Ale v případě EIB tomu tak vůbec vůbec není. Je potřeba se více angažovat v této věci. Rovněž eh, Každý rok máme výroční zprávu za EIB. Jsou naše doporučení vůbec kdy zohledňována? Neměla by EIB alespoň jednou ročně před nás přijít a informovat nás o implementaci těchto doporučení? Děkuji vám mnohokrát a děkuji panu zpravodaji za jeho zprávu a stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. Děkuji. Někdo další do Catch the Eye? Ne? Takže dáme slovo panu kolegovi z EIB a pak dostane slovo zpravodaj. Děkuji vám, pane Fernandesi, za vaše prohlášení. Ano, samozřejmě EIB eh, je velice významná instituce a eh, rozšířenější dialog mezi EIB a Evropským parlamentem by bylo prospěšné pro všechny. V rámci té dohody o důvěrnosti, kterou eh, jsem s dovolením zmínil, to je přesně to, co by se bývalo bylo stalo. To by nastalo. My jsme vám nabídli takovýto mechanismus eh, k EFSI, eh, který zahrnoval celou řadu aspektů, teď nebudu zabírat, zapíhat do podrobností, který by tak nějak eh, imitoval ten mechanismus, který existuje pro Evropskou centrální banku. Dovolte mi rovněž říci, že za EIB máte tři zprávy v Evropském parlamentu. Máte tuto zprávu pana Kircose, máte zprávu o EFSI, myslím, že ten harmonogram tam je o něco delší, a potom máte ještě jednu zprávu, kterou dělá paní Gressle ve výboru KONT pro rozpočtovou kontrolu. Ale samozřejmě eh, předseda, místo předseda, relevantní kolegové EIB jsou vám vždy k dispozici jsme k dispozici Evropskému parlamentu a pakliže budete mít potřebu se setkat, tak jsme vám vždy vyhověli, ať už to byl výbor Regi, Trán, eh, Envy nebo kdokoliv jiný. My jsme velice aktivní a jsme otevření s vámi jednat. Děkuji a teď na závěr pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za pozitivní a rozhodně zajímavé komentáře. Rád bych zdůraznil, že já jsem pro transparentnost a odpovědnost, ale ten postup, kterým jsem se řídil, eh, byla zpráva o finančních aktivitách. Neměla to být tedy zpráva rozpočtové kontroly, řekněme. Což samozřejmě neznamená, že bych nebyl ochoten spolupracovat eh, na něčem takovém, tak abychom mohli konkrétněji odkazovat na otázky transparentnosti a otázky odpovědnosti. Zároveň bych rád zdůraznil, že bude potřeba zajistit, aby tato banka zůstala funkční, účinná, efektivní, konkurenceschopná. Bude potřeba hlídat její administrativní náklady, zejména co se týká malých a středních podniků a velmi malých podniků je potřeba nezahltit je přílišným objemem různých pravidel. E, zejména ty, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků a velmi malých podniků. Jsem také pro, abychom se více zasadili o ochranu klimatu. Myslím si, že to může být velice zajímavý dialog, který e, může zlepšit návrh zprávy s přihlednutím k tomu, že EIB je velice silná a úspěšná evropská instituce. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji vám mnohokrát. Harmonogram je následující. Termín pro pozměňovací návrhy 19. října, projednání návrhu 28. listopadu, hlasování 29. listopadu, plénum prosinec 2. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji Evropské investiční bance. A teď se dostáváme k bodu 14 na pořadu jednání. Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz. Spravodaj je Emanuel Morel. Jde nám o projednání návrhu zprávy. Prosím, máte slovo. Euh, ano, děkuji, pane předsedo. Je to taková skromná zpráva, ale týká se nedávných událostí, eh, daňových skandálů, eh, které se tady opakovaně objevují a které vrhly eh, reflektory směrem skutečných příjemců. Vzniká tady takové, řekl bych, listové těsto eh, postupně poskládaných eh, eh, příjemců peněz a veřejné orgány ve svém vlastním zájmu by se měly snažit rozkrýt tyto pletichy a Směrnice, která je teď zrovna v procesu revize, vytváří soubor nástrojů, které by měly více pomoci Eh, věci rozkrýt eh, právě eh, také pomocí, tím centra, pomocí toho centrálního registru. Existují tady také myšlen, existuje tady myšlenka takových těch datových schránek v jednotlivých členských státech, kde by se informace schromažďovaly. Zatím ovšem ten jejich sběr není tak účinný, jak by měl být. A proto komise paralelně navrhuje text, který teď diskutujeme a jedná se tedy o přístup daňových orgánů k informacím Eh, boj proti praní, eh, praní špinavých peněz, eh, je vidět, že komise se občas dokáže opravdu pochlapit a jednat aktivně a rychle. Myslím si, že ten návrh je nicméně lehce nedo Eh, ne, nedokončený, protože v boji proti optimalizaci eh, daňové či daňovým únikům nezáleží jen na sběru informací, ale také na sdílení informací, na jejich výměně se všemi zúčastněnými eh, stranami a to je také vlastně raison d'être směrnice o e, správní spolupráci, která je modifikována tímto textem. Tato směrnice se stává nástrojem, e, přes špatnou vůli rady, která vždy návrhy parlamentu a komise e, osekává. Tady jde, je snaha jít trošičku dál a také do, dokázat realizovat výměnu těch informací. E, parlament je tady samozřejmě pouze v roli e, konzultovaného orgánu. E, státy budou patrně chtít jít minimalistickou cestou. Je naším úkolem, abychom se zasadili za větší transparentnost a za větší objem ambicí. Já určitě já, já se domnívám, že všichni kolegové a kolegyně budou chtít eh, text obohatit, těším se na jejich příspěvky a eh, samozřejmě hlavní slovo má v tomto směru ještě komise, která tady opravdu řeší eh, věci velice aktuální. Děkuji. Prosím prvního zpravodaje. Ano, děkuji mnohokrát panu zpravodaji Již pět let pracujeme na tomto tématu a tady se vlastně ukazuje i obecně rychlost našeho postupu v, oblast, v oblasti daňové optimalizace a boje proti tady daň, vyhýbání za daňové eh, povinnosti. Potřebujeme mít efektivní nástroje v této věci, protože je třeba uh, pokud chceme dosáhnout uspokojivých výsledků, aby všechny daňové orgány v rámci EU i mimo EU dobře spolupracovaly. A je třeba také, abychom měli nějakou možnost, jak dát veškeré dostupné informace dohromady a jak se vyhnout i těm nejsofistikovanějším podvodným postupům. Proto tady vš- eh, příslušné orgány ve všech členských státech musí mít přístup k sbíraným informacím i k informacím o různých fondech a trastech a tak dále. Já podporuji tento návrh, myslím se, že je třeba ji implementovat co nejrychleji. Nicméně chápu, že to bude pravděpodobně složité toho dosáhnout do konce roku 2017. Musíme tady hovořit i o jiných datech. Spravodaj tady hovoří o automatizované výměně informací o skutečných vlastnících. Já obecně jsem proti automatické výměně informací, ale v tomto případě si myslím, že by to mohla být výjimka, protože skutečně je třeba, abychom zajistili, že daňové orgány ve všech členských státech budou mít k dispozici nezbytné informace. Dále je tady otázka té, toho, zda budou rejstříky povinné. Já tady souhlasím s komisí v tom, že je třeba nejdříve se podívat na to, zda by to přineslo nějakou přidanou hodnotu, kdyby tady existovalo takovéto automatické propojení rejstříku a musíme se také zaměřit na to, zda by tady mohly vzniknout nějaké další problémy. Zatím nebyl ještě proveden žádný pilotní eh, projekt vzhledem k tomu, jak složitá jsou tato jednání. Jinými slovy tedy, eh, já podporuji základní záměr pana zpravodaje, že tady je třeba mít přeshraniční přístup k těmto informacím, ale myslím si, že je třeba se ještě podívat na to, zda je potřeba skutečně, aby ta výměna informací byla automatická. Děkuji vám. Eh, nyní stínový zpravodaj za EKR. Kiitos puheenjohtaja. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za velice dobrý návrh. Bohužel se zatím zdá, že eh, pokud je o výměnu informací a mezinárodní spolupráci v daňové oblasti, tak máme velké nedostatky. Ty nedávné panamské dokumenty a eh, tedy úniky informací nám ukazují, že tedy je třeba něco podniknout a návrh komise jde správným směrem. Jde tady o výměnu informací mezi vnitrostátními orgány, posiluje se jejich pravomoci. Pokud jde o boj proti podvodům v budoucnosti, vnitrostátní orgány tady mají možnost tady již automaticky získávat informace a vyměňovat se informace o skutečných vlastnících. Zlepšují se tady toky informací mezi jednotlivými uh, daňovými orgány. A ty, tato opatření jsou velice užitečná pokud jde tady každodenní práce daňových úřadů. Pokud jde o návrh komise, jsou tady jisté otázky, které je třeba ještě vyjasnit, pokud jde o vnitrostátní legislativu. Eh, v tomto návrhu bychom měli dále vyjasnit působnost a povinnosti eh, informační povinnosti. Dále bychom měli vyjasnit, zda ty navrhované změny společně se změnami, které se navrhují ve směrnici proti praní peněz, ještě rozšiřují právo na informace eh, ze strany orgánů, a pokud jde o praní peněz, protože je třeba se vyhnout jaksi dublování povinností. Dále je tady otázka platebních účtů, bankovních účtů. Zda tady i tento typ informací bude k dispozici daňovým orgánům, protože to by také vedlo ke zlepšení situace. Uh, Nicméně je třeba toto vše posoudit ještě, až ten systém vznikne. Například u nás takový systém ještě nemáme, ale návrh komise v tuto chvíli tady podle našeho názoru jde správným směrem, vylepšuje tady uh, schopnost uh, příslušných orgánů bojovat proti podvodům a také pomůže zabránit tedy jakýmsi eh, spontánním únikům informací, zajistí, že budou plně prošetřeny takové případy, aby chom zabránili eh, tomu, že mm, případné jaksi podvody, eh, podvodné praktiky v oblasti daňové budou vždy řádně vyšetřeny. A těším se na další spolupráci se stínovými zpravodají. Děkuji. Děkuji za Alde. Pan Šambun. Děkuji, pane předsedo. Já tady eh, zastupuji pana Torbalce, tak jako předem to uděla, předtím to udělala paní Silví Gulár. Kolega nemohl dnes přijít, ale samozřejmě se tím tématem bude zabývat dál. Budu eh, to nicméně číst dál eh, francouzštině, protože švédsky jako pan Torvalc neumím. A navíc mám tu výhodu, že to mohu eh, číst ve stejném eh, Moliérově jazyku, jaký je jazykem pana zpravodaje. Takže pan Torval se domnívá, že se jedná o velmi významnou zprávu a vůbec ne nějakou menší a skromnou, jak říká zpravodaj. Je to tak, že Alde je velice, velice eh, spokojená s tím, že komise přichází s tímto návrhem. Kolega se domnívá, že e, tato zpráva opravdu, že tento nástroj má velké ambice opravdu bojovat proti daňovým únikům a daňové optimalizace. E, občané už prostě mají plné zuby toho, že se tak trochu pořád vlastně věci ubírají e, stejnou e, cestou a že e, se daří těm velkým firmám, aby se vyhnuli své odpovědnosti a že tady tím pádem nevzniká jako soudržná společnost. A podle názoru pana Tonba tedy je třeba Eh, v této věci pokračovat a eh, je správné, že se tak děje v součinnosti se směrnicí proti praní špinavých peněz. Eh, kolega tedy zpravodaj děkuje za to, že vytvořil text, který je skvělým startem. V řadě ohledu se ubírá správným směrem. A s frakcí ALDE Připomínáme, že jsme již dlouho pro automatickou výměnu informací. E, to je právě jedna z těch oblastí, kde evropská integrace nefunguje a je to velká škoda, je to velmi smutné hovořím o integraci, ne jenom o spolupráci, protože spolupráce, eh, to, tu máme i se Spojenými státy, s Kanadou a tak dále. Hovořím o integraci a jeden z aspektů integrace je samozřejmě také z našeho pohledu automatická výměna informací. Eh, ty eh, údajné důvody, proč to nejde, tak trochu smrdí. Prostě nejsou dost dobré a pan Torvalds eh, je rád, že zpravodaj tuto nutnost eh, výměny, automatické výměny informace také zdůrazňuje. Rovněž se zpravodajem sdílí eh, obavy ohledně časového harmonogramu. Je třeba být ambiciozní a zároveň realistický E, nicméně jsem přesvědčen, že se kolegové nakonec nějak domluví a samozřejmě naše frakce také předloží pozměňovací návrhy, konstruktivní návrhy a e, tedy kolega doufá, že se nakonec, že nakonec práce vyústí ve velmi konstruktivní přístup parlamentu a že se podaří zahladit tuto otevřenou ránu e, e, v oblasti důvěryhodnosti Unie. Děkuji za pozornost. Děkuji za GUE Miguel Jägers. Ano, děkuji. Samozřejmě velice Pozorně sledujeme revizi této směrnici, směrnice a také ten aspekt boje proti praní peněz. A otázka praní špinavých peněz je naprosto klíčová. Protože tento typ trestné činnosti o ně, eh, tedy o těchto případech se budou nyní automaticky vyměňovat informace. Bude to nesmírně komplexní úsilí, protože osoby, které páchají tento typ trestné činnosti, bývají obvykle velice vynalézavé. Neustále se jejich postupy mění. To znamená, že tyto neustálé revize této směrnice by nám měly umožnit rozšířit to pole působnosti a, a také rozsah těch pod, informací o podezřelých aktivitách. Jde také o rozšíření seznamu kritérií, která by mohla odhalit nějaké podezřelé operace či podezřelé využívání postupů. To znamená, že když odhalíme někdy nějaký nedostatek informací, je třeba eh, tu situaci zlepšit. Je třeba také zlepšit a posílit mechanismy, které nám umožní vyhledat skutečné vlastníky různých eh, falešných společností. Protože to je naprosto klíčová věc. My zde v Evropském parlamentu můžeme něco konat, ale potom záleží na tom, jak bude tento předpis transponován do vnitrostátních právních systémů. A fungování tohoto systému bude také záviset na finanční prostředky, které dá každý členský stát k dispozici svým daňovým orgánům, aby bylo možné v praxi všechny tyto myšlenky provést. Děkuji. Molly Scott Kaitou, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tento předpis je důležitým prvkem celého rámce proti, boje proti uh, daňovým podvodům a praní peněz. A význam automatické výměny informací je uznáván na mezinárodní úrovni, tak jak říkal pan uh, Morel. A v tomto smyslu bychom všichni měli tlačit na Spojené státy, protože ještě neratifikovala víceúrovňovou úmluvu OSN eh, o daňových záležitostech a vzájemné pomoci. Když se vrátíme ještě do EU, tak vítáme to, že tato směrnice harmonizuje různé vnitrostátní předpisy, abychom měli stejný přístup k informacím o daňových podvodech a informacím o skutečném vlastnictví pro všechny daňové orgány. Nicméně musíme zdůraznit to, že seznam zemí, které jsou tam definovány jako vysoce rizikové ze strany komise, je velice krátký a nejsou tam eh, uvedeny žádné země, které v tuto, které se v tuto chvíli soustředíme mezinárodně, například tady jako Bahamy nebo Panama. A v tomto smyslu si myslíme, že tady promeškáváme velkou příležitost, protože nevyužíváme eh, tady propojení mezi eh, legislativou v oblasti boje proti daňovým podvodům a praní peněz, abychom tak mohli tady eh, zakročit proti dvěma na jednou a nevyužíváme dostatečně postupové a institucionální synergie. My si myslíme, že je e, velkou prioritou co nejrychlejší postup, pokud jde o skutečné praktické uh, užití této směrnice. Já to zvlášť říkám jako e, britská poslankyně, protože uh, veškeré evropské předpisy budou postupně začleněny do našeho vnitrostátního práva. Já bych skutečně byla velice ráda, abychom stihli, aby tato směrnice stihla vyjít v platnost ještě předtím, než odejdeme. Uh, tato nová pravidla nebudou žádnou velkou administrativní zátěží pro vnitrostátní orgány, takže si myslíme, že eh, leden 2017, tak jak navrhuje návrh komise, je poměrně proveditelný. Nicméně Eh, pan zpravodaj rozšiřuje tento návrh. Eh, není tam jenom přístup k informacím, ale zahrnuje tam také automatickou výměnu informací, povinnou výměnu informací. A pokud to bude trvat déle, zavedení takového komplexnějšího systému, tak samozřejmě jsme připraveni ještě uvážit nějaké možné eh, odložení toho termínu. A těšíme se na další diskuse. Děkuji. Někdo za ENF? Ne, děkuji. Takže slovo má opět pan zpravodaj, prosím. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. To byla velmi bohatá výměna e, názorů. Já si z toho odnáším, že všechny, všichni kolegové e, tady vnímají nejenom technické aspekty, ale také politická realita. Pan kolega to velmi dobře schrnul výrazem otevřená rána ano, máme tady e, řadu e, svědectví v tisku a e, řadu informátorů, kteří prostě tak trochu nabourávají ten evropský ideál. Je třeba jednat rychle a uvědomit si, tady musím říct, že nejsem vždy laskavý ke komisi, že pro jednou komise opravdu, eh, a je to díky Pieru Moskovičem, eh, který se do toho hodně obul, eh, že pro jednou komise reaguje rychle a dobře. A abych teď odpověděl kolegům přesně. Kolega z EPP to řekl dochází k výraznému vývoji v tomto systému. Před několika lety vlastně to sdílení mezi státy vůbec neexistovalo a e, teď to byl ten e, akt 3 a e, pak přišel akt 4 a teď prostě je třeba vrhnout světlo na ty skutečné příjemce. proč zdůrazňuji automatickou výměnu informací? Eh, Uvedu takový jasný příklad. Německá vláda eh, daňové orgány Německa potřebují, dejme tomu, eh, určité informace, o lidech, kteří jsou příjemci pasivního trastu v Lucemburku či Irsku. A e, Irové ty informaci mají, ale nejsou e, nuceni tyto informace poskytnout Němcům. Pokud chceme e, systém zlepšit, tak tady musí existovat ten automatický systém. A proto si myslím, že ten návrh komise je opravdu velice příhodný. A pak ještě otázka časového harmonogramu. Tady sdílím to, co řekl kolega od zelených. Je třeba opravdu postupovat rychle. Proč navrhuji 2017 spíš než 2016? My jsme o tom diskutovali s příslušnými orgány. Pospíchat je dobré, ale nesmíme to zase uspěchat, když věci nejsou úplně připravené. Takže je třeba být ambiciozní, ale zároveň realistou. Nemůžeme se chovat chovat surrealisticky, protože tady jsou určité technické otázky, které nemůžeme obejít e, při ustavení celého systému. Takže chtěl bych tady kolegům, kteří váhají, e, zdůraznit, že je třeba jít e, cestou automatické výměny. A tady se jedná o text, který je docela důležitý pro občany a bude to pak na nás, abychom to jednoduše převedli e, do politické e, a e, srozumitelné roviny pro občany, abychom to dokázali takzvaně prodat. A ještě kolegy z EPP chci upozornit na jednu věc. V, v komisi o Panama Papers vaši kolegové Eh, jsou pro výměnu informací, takže nehledě na ty tradiční rozdíly mezi politickými eh, frakcemi, si tady řada lidí uvědomuje, že je třeba opravdu jít cestou aktivnější výměny. A doufejme, že přistoupíme k nějakým úspěšným kompromisům a že to půjde ku předu. Předseda Děkuji eh, zpravodajovi, všem stínovým zpravodajům. Čas eh, pozměňovací návrhy do 18. října v poledne. Eh, potom v listopadu 8. budeme zkoumat pozměňovací návrhy a eh, v konce listopadu hlasovat ve výboru. Takže 16.15 eh, bychom měli hlasovat. Můžeme si teď udělat 20-minutovou přestávku.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 see the orders of, uh, yes. of votes I have to do, not just not to be confused with them. Yeah, is the order. I have close to me. Okay. Yeah, colleagues, we can pass to the... Dál, vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme přejít k hlasování, nejdříve ale jedno oznámení z mé strany. 4.10. komise přijala delegovaný předpis o maržích pro nejasných derivátech OTC a požádala parlament o vyjádření toho, že nemá námitky. My jsme to konzultovali s koordinátory Ekonu a také s panem Langenem a po konzultacích s našimi americkými eh, protěžky z CFTC. Konzultovali jsme písemně také členy výboru Ekonu podle článku 5.6 našeho jednacího řádu. Jsme tedy písemně rychle tady postupovali v souladu s naším postupem, protože bylo potřeba reagovat rychle. Všichni členové také ve všech jazykových verzích eh, tento předpis obdrželi pro informace a ta informace, tedy náš výrok, eh, byl potřebný co nejdříve proto, aby Evropská unie mohla dodržet své mezinárodní závazky eh, v tomto smyslu. Písemný postup byl uzavřen včera večer. Ani jeden eh, poslanec či frakce nevyjádřila žádné námitky, takže to považujeme tento postup za schválený tímto výborem písemném postupu. A já tedy odešlu konferenci předsedů výboru dopis, ve kterém budou připojeny návrhy doporučení, které jsme vám rozdali a požádám tedy, aby toto vyjádření nenámitek ze strany parlamentu eh, bylo projednáno na plénu, na druhém plénu v říjnu. Teď tedy hlasování. Nejdříve budeme hlasovat Nejdříve tady musíme eh, vyzkoušet, zda nám všechno funguje, to znamená, prosím, zahajuji hlasování zkušební. Still two colleagues to vote. Ještě dva kolegové nehlasovali. One EPP too many. Za EPP máme jeden hlas navíc, stále ještě. E Stále ještě nám někdo přebývá za EPP, prosím. Všechno je tady v pořádku, můžeme zakončit zkušební hlasování. Máme ještě započítat někoho z EKR bez hlasovací karty? Ano, kolik tady máme lidí za EKR, prosím? pořádku tady. Hledáme ještě hlasovací karty. Začínáme tedy eh, s návrhem zprávy pana Stolojana. Jedná se o zavedení programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014 až 2020. Nejdříve budeme hlasovat en blok Pozměňovací návrhy 15, 16, 17, 3, 6 a 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se přijato 20 pro, proti, zdrželi se přijato 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato 22 pro, proti. Ověříme si pozměňovací návrh 22, zahajuji hlasování. Jeden hlas nám přebývá za EPP. Končím hlasování. Zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4 pro, proti,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 Ověříme si pozměňovací návrh 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Hlasujeme o celém textu. Aha, pardon, ještě vyjádření. Dobře, můžete se vyjádřit teď, pokud si přejete. Asi by na to přišel vhodný moment jindy, ale prosím, mikrofon. Pane zpravodaji. Ano, podle do rozpráv mezi všemi stínovými zpravodaji jsme se, se, jsme se shodli na zahájení trialogu až po zasedání s Evropskou komisi, komisí, která by měla vyjádřit nějaký závazek eh, vzhledem k našim požadavkům. Ano, bereme to na vědomí, nicméně nejdříve musíme ten text schválit, takže prosím hlasujeme jmenovitě o celém návrhu tak, jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 pro, 48 pro, 2 proti, 7 zdrželo. Takže toto legislativní usnesení hlasovali jsme a jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 plus 1 pro, 2 proti, 7 osob se zdrželo hlasování. A samozřejmě chápu, že než začneme, zahájíme vyjednávání, tak bereme eh, na vědomí vaše sdělení. A vzhledem k tomuto vašemu sdělení a k tomu textu, který jsme schválili, můžeme teď hlasovat o eh, rozhodnutí zahájit vyjednávání. Zahajuji hlasování, hlasujeme o tom elektronicky a jmenovitě. Končím hlasování. Máme 48 hlasů pro, 5 proti, takže toto rozhodnutí je přijato, máme kvalifikovanou většinu, můžeme tedy zahájit vyjednávání a já gratuluji panu zpravodaji. Nyní můžeme přejít dále. Další zpráva. Návrh zprávy pana Langena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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 42, otočte stránku, 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43, kdo je pro, proti. Prosím, hlaste se výrazně, ověříme si elektronické hlasování o 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 45. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Všechny jsou kompatibilní v původním textem, takže o původním textu nehlasujeme. 46 a 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48 a 49. Kdo je pro? Proti? Ověříme si. Pozměňovací návrh 48 a 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 50. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 51 pro. Proti? zdrželi se, zamítnuto. Dobře, 51 ověřujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. Hlasujeme o původním textu, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, ověříme si pozměňovací návrh 54, zahajuji hlasování. Zamítnuto 55. Kdo je pro? Proti? Ověříme si. Pozměňovací návrh 55. Zahajuji elektronické hlasování. Zdá se mi, že je tam podobná většina. Ne. EKR hlasuje jinak, takže končím hlasování. Za, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 ne, to nám odpadá. Takže 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 64 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 65 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 66 pro, Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 69. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 72. 2 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 73 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh 73. Končím hlasování. Zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, eh, pardon, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 81 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 82 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 83 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato 84 pro. Proti? Ověříme si to. Pozměňovací návrh 84. Zahajuji hlasování. You are... <laughs> Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Aniž bychom započítali hlasování autorky pozměňovacího návrhu. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 92. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 93. Pro? Pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 94 a 95 pro, proti, zdrželi se přijato, 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 97 pro, proti, zdrželi se přijato. 97, dobře, ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Omlouvám se, říká pan předseda, já myslel, že EPP hlasuje pro. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 98, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 102, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 104, ne, kompromis B, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato 113, pro, proti zdrželi se Přijato kompromis B nový na dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část, pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis C, opět na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část, pro, proti, zdrželi se. Přijato pozměňovací návrh 131, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 140, kdo je pro, proti. Já myslím, že to bylo přijato, ale ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh 140, zahajuji hlasování. samozřejmě přijato. Teď uvidím, hlas, jak hlasovali zelení. Kompromis E na čtyři části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti. Ověříme si druhá část kompromisu E. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato třetí část s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět to ověříme. Omlouvám se, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Ústní pozměnící návrh zelených pro, proti, zdrželi se, přijato 150 pro, proti, zdrželi se, Ověříme to. Pozměňovací návrh 150. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 151, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 158, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 a 161 a 162. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, původní text, kdo je pro, proti, Myslím, že to je přijato, ale ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 164 a 165. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato 166 pro. Proti zdrželi se. Kdo je proti? Zamítnu to tedy. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 100, 176. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 177, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Alternativní kompromisní návrh G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 196 pro, proti, zdrželi se. Přijato 197 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis HA, nový, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 203 pro, proti, zdrželi se. Přijato 204 pro, proti, zdrželi se. Přijato 205 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 206 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ještě si to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 207. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 208. Pro. Proti. Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme to. Pozměňovací návrh 208 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato. 209. Pro. Proti. Zdrželi se. EPP. Nevím, jak hlasujete. 209 pro, takže přijato. 210 pro, proti zdrželi se přijato, 211 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 212 pro, proti zdrželi se zamítnuto, původní text ne, dobře, takže 213 pro, proti, zdrželi se přijato, 214 pro, proti, zdrželi se schváleno 215 pro, proti zdrželi se přijato 217 pro, proti zdrželi se zamítnuto 218 pro, proti zdrželi se přijato 219 pro, proti zdrželi se přijato 220 pro, proti zdrželi se přijato 221 pro, proti zdrželi se přijato 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, přijato. 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. 225 pro, proti, zdrželi se, přijato. 228 pro, proti, zdrželi se, přijato. 231 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 232 pro, proti, zdrželi se přijato, 233 pro, proti, zdrželi se přijato, 234, 235, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 236 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 237, kdo je pro? Ne, pardon, 238. Také ne. Takže 239, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kont 2. Můžeme hlasovat blokově? Kont 2 až kont 10? Ne, dobře. Kont 2, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, kont 3 pro, proti, zdrželi se přijato, kont 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kont 6 pro, proti, zdrželi se přijato, kont 8 pro, proti, zdrželi se přijato, kont 9 pro, proti, zdrželi se přijato, kont 10 pro, proti, zdrželi se přijato, kont 15 pro, proti, zdrželi se přijato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 proti, zdrželi se, přijato, libe 6, pro, proti, zdrželi se, přijato, libe 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, teď citace, aha, takže blokově, citace 1 až libe 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 5, pro, proti, zdrželi se. Přijato, pozměňovací návrh. Aha, vy jste nebyl pro, pro, já jsem tam viděl plus, takže se omlouvám. Pozměňovací návrh 5, uvěřujeme elektronické, zahajuji hlasování. Takže končím hlasování, je to zamítnuto. Původní text tedy Úvodní ustanovení B, kdo je pro? Proti? Ověříme si to. Je to původní text, úvodní ustanovení B, kdo je... takže hla... zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení C, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Původní text? Ne. Kompromis I. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, pro, proti, Ověříme to. Druhá část kompromisu I. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 13 pro, proti zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis je opět na dvě části. První část, kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto 29, pro, proti. Zamítnuto Ověříme to. Pozměňovací návrh 29. Zahajuji hlasování. Ještě dva kolegové nehlasovali. Končím hlasování. A je to přijato. Brian to dokázal. To byla 29, je to tak? Takže 30. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Ne, o původním textu budeme hlasovat. Ale u úvodního ustanovení I, tak kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme si to. Pozměňovací návrh 32, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to Původní text, původní ustanovení je, kdo je pro, proti. Jak hlasuje EPP? Pro. Dobře. Nevidím ještě, jak hlasuje Alda, takže prosím, ověříme to. Původní text, úvodní ustanovení je. Tak teď vidím, že to pravděpodobně bude přijato. Ještě nám ale ještě někdo chybí. Končím hlasování. Ano, přijato. Teď budeme hlasovat, můžeme hlasovat blokově o pozměňovacích návrzích Libe A až D. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu, tak jak byl pozměněn. Jmenovitě elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 pro, 5 proti, 5 kolegů se zdrželo hlasování. Blahopřejeme zpravodaji. Now we move to... A teď e, zpráva o semestru Alfred Sanda, kompromis A S, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis A, e, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Kompromis B, schváleno. Pozměňovací návrh 72, pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis C pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis C. A. pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis E pro, proti, e, oddělené hlasování, omlouvám se, říká předseda první část, e, schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se Zamítnuto. Kompromis. E, pro, proti, zdržel se schváleno. E, pozměňovací návrh 110, pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis F, pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis G, pro, proti, zdržel se schváleno, pozměňovací návrh 146 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis H pro, proti, zdržel se schváleno. Oh, yeah, yeah, sorry. Amendment 163 in favor 1, 6, 3 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis I pro, proti, zdržel se schváleno, 180 pro, proti, zdržel se schváleno, eh, pardon, zamítnuto 185 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 186 pro, proti, zdržel se zamítnuto 188 pro, proti zdržel se, zamítnuto 183 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis je ve dvou částech. První pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 189 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis K ve dvou částech pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. 114 pro, proti zdržel se, pardon, 214 pro, proti zdržel se, zamítnuto, 221, zamítnuto, 222 pro, proti zdržel se, zamítnuto, 223 pro, proti zdržel se, zamítnuto, 2 dvě čtyři pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis L, pro, proti, zdržel se schváleno, pozměňovací návrh 242, pro, proti, zdržel se zamítnuto, M, pro, proti, zdržel se schváleno, 253 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 257 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 259 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis M pro, proti, zdržel se schváleno, 273 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 275 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis O pro, proti, zdržel se schváleno, 286 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 288 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis eh, Q pro, proti, schváleno. Druhá část pro, eh, proti, zdrž, eh, zkusíme elektronicky. Druhou část zahajuji hlasování. to jsem neviděl, takže samozřejmě to. Dobře. Jeden EPP navíc, mimochodem. Prosím. Ne, byl tady jeden EPP navíc. Každopádně návrh by byl zamítnut také. A teď 303 eh, pro, proti, zdržel se zamítnuto, Q pro, proti, zdržel se schváleno. 217, eh, pardon, 317 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 319 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 320 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 321 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 326 pro, proti, zdržel se zamítnuto, a musíme při zapojit eh, další pod kapitolu jako stanovisko eh, pro, proti, zdržel se schváleno, název kapitoly. A pak je tady ještě jeden takovýto název eh, pro, proti, zdržel se schváleno. Pak tady máme MP odstavec 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Empl odstavec 9 pro, proti, držel se zamítnuto. Empl 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Odstavec 11 Empl pro, proti, zdržel se schváleno. A teď poslední věta mp 14, odstavec 14 pro, proti, zdržel se schváleno. Eh, MP odstavec 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto. MP odstavec 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto. MP 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ample 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ample odstavec 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ample 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto pro 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. pro 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. pro 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. pro 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A další e, název e, K vnitřní trh, o tom se nemá hlasovat. Proč? Táže se předseda, nebudeme hlasovat o e, názvu Internal Market schváleno. IMCO 2 pro, proti, zdržel se schváleno. IMCO 3 pro, proti, zdržel se schváleno. IMCO 10 pro, proti, zdržel se schváleno. A teď en blok od 11 ne, nebudeme on blok hlasovat, takže 11 pro, proti, že se schváleno, 12 pro, proti. Tak, nevím, jak to je s ALDE, takže hlasujeme o IMCO 12, e, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je zamítnut. No, je to teda Jedna ku jedné. Takže 13 pro, proti, zdržel se, e, zamítnuto 14 schvalo, schváleno, 15 pro, proti, kontrolujeme elektronicky, 15, 1 EPP navíc, končím hlasování, Návrh je schválen. Nový odstavec, nový název Regional Policy schváleno a regi odstavec 3 pro, proti, držel se zamítnuto. Nový název. Máme tady název bez obsahu? Ne, tak eh, retrospektivně to se ruší tento název a teď název Culture and Education schváleno. Kult šestka pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Tak ještě tři kolegové by měli hlasovat. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 10 zamítnuto, 12 pro, proti. E KR je pro, dobře. 12 e, zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Aha, nerozhodně, zamítnuto tedy, velmi kontroverzní. 17 eh, eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 18 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, takže tím pádem další e, padá kompromis AN, pro, proti, zdržel se schváleno, sedmička pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis AN, pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis e, AO, pro, proti, zdržel se schváleno, Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis AP pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis AQ pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis AQ EA pro, proti, zdržel se schváleno, 51, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 52, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 53, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 54, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 55, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 56, pro, proti, zdržel se zamítnuto, Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Původní text pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Původní text pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Takže takto pozměněný text, e, budeme o něm hlasovat e, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 hlasů pro, 14 proti, 4 se zdrželi. Plaho přeji zpravodaj. A teď máme před sebou e, zprávu kolegy Ole Ludvigsona, Zelená kniha o retailových finančních službách. teď eh, chci oznámit, že co se týče pozměňovacího návrhu 329, bude tady dílčí hlasování, jak si přeje SD. První část bude eh, celý pozměňovací návrh bez termínu eh, legislativní a pak tedy tento termín. Takže kompromis D, první část pro proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. IMKO 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis E pro, proti, zdržel se, ne, to bude u E, předseda říká, nemám na seznamu dělené hlasování u E, takže E ve dvou částech, dobře, ale tohle to je seznam mé frakce, nevím, jestli vy tam máte označené, eh, aha, takže to je Záhada, co mám já za znám, říká pan předseda. Tak budu tedy z praktických důvodů sledovat eh, seznam SD. Doufám, že to je přesné. Kompromis E, první část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis F pro, proti, zdržel se, schváleno. IMKO 5, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. IMKO 7, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. IMKO 13, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis G. Tak, potřebuji si vyměnit hlasovací seznam. Dal byste mi tenhle? Kompromis G ve dvou částech pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis H, první část pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis I s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis G a vy jste byl, eh, pardon, eh, je, vy jste byl proti, kontrolujeme elektronicky. Promiňte, pane předsedo. Vy jste tam automaticky eh, začlenil ten ústní pozměňovací návrh. Pokud se proti tomu nikdy nepostavil, tak to automaticky je součástí. Takže třeba se vyjádřit předem, eh, pokud máte námitku proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Takže teď elektronicky eh, kompromis I s ústním pozměňovacím návrhem. Ještě tři kolegové, ještě dva kolegové mají hlasovat. Hmm. Dobře, končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď kompromis kompromis bez ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 113 eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. 117 pro, proti, zdržel se, schváleno kompromis eh, K ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 128 pro, proti, zdržel se, schváleno. 129 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 133 pro, proti. Zkontrolujeme 133, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 135 pro, proti, zdržel se schváleno. 136 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 139 pro, proti, pro, 139. Vy jste proti. Zkontrolujeme. 139 elektronicky. Dnes nejsme nějak synchronizovaní. Předseda je řek, je třeba ho následovat. Tak končím hlasování. Návrh je zamítnout. Eh, dvěma hlasy. Imko 11 pro, proti. Imko 11. Zahajuji hlasování elektronické. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis L ve, dvou, ve třech částech. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá pro, proti. Zkontrolujeme druhou část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen jedním hlasem. Třetí část pro, proti, zdržel se zamítnuto. 153 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 154 pro, proti, zdržel se schváleno. 155 pro, proti, zdržel se schváleno. 156 pro, proti, zdržel se, schváleno, ale zkontrolujeme 156, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 157 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 158 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 159 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Původní text pro, EPP, původní text, zdržel se schváleno. 160 pro, proti, zdržel se schváleno. 161. Ne, zamítnuto, omlouvá se předseda. O, to byla moje chyba. Děkuji. 161 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 162 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdržel se, schváleno. 164 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis M pro, ve dvou částech omlouvám se, říká předseda. První pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis N ve třech částech. První část. Ne, říká předseda. V tři části. První. Vy tady máte čtyři, no tak to nevím. part one, the text without these words and without these words. So the first part is composed of... První část, ta je se skládá ze dvou vypuštění, a o těch se hlasuje na jednou, takže jsou to tři části. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se eh, schvál... Eh, zamítnuto. Eh, třetí část, pro, proti. Myslím, že to je schváleno, ale zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Aha, ne. Rozhodně zamítnu to tedy. A teď 179. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 187 pro, proti. Zkontrolujeme 187. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 189 pro, proti, zdržel se 189 zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování, návrh je zamítnut o jeden hlas. 191 e, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis O s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 199. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. Aha, EPP je pro. Já jsem to zase. Takže 199, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis P. Pro, proti, schváleno. Kompromis Q. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 244 eh, CP2. Ano, příslušná část. Pro, proti, zdržel se schváleno. Imko 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Imko 21 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis R pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 220 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky 220. Zahajuji hlasování. Takže končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis S. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 221. Co, eh, to je tedy ta příslušná část 2, eh, CP2 pro, proti, zdržel se schváleno, 229 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 230 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis T ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se schváleno, 235 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme 235. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 236 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 237 pro, proti, zdržel se. Schváleno 238 pro, proti, zkontrolujeme 238, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 103. Aha, tak to padá pod stůl. 239, dvě části, bez slova eh, legislativní, ta eh, pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část, pro, proti, zdržel se zamítnuto. 240, to tam je, takže pro, proti, zkontrolujeme 240, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 271 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme. Takže musíme eh, opakovat to hlasování. Omlouvám se, říká předseda, zahajuji hlasování. Opakujeme hlasování eh, ohledně pozměňovacího návrhu 271. Zahajuji hlasování. Ještě tři kolegové mají hlasovat. Nechtějí hlasovat, dobře, tak končím hlasování. Návrh je schválen. 134 pro. Aha, tak to padá pod stůl, omlouvám se. 241 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to je zamítnuto, ale zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 242 pro, proti, zdržel se schváleno. 246 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 247 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 248 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 249 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Původní text Subheading 2 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis U ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme druhou část u kompromisu U. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 254, CP2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 259 pro, proti, 259 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 260 pro, proti, zkontrolujeme 260, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 261 pro, proti, Zdrželo se, zamítnuto. IMKO 24 pro, proti, Zdrželo se, zamítnuto. IMKO 25 pro, proti, zkontrolujeme 200, pardon, 25, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis B ve dvou částech. První část pro, proti. Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno, kom 270 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 274 pro, proti, zdržel se zamítnuto, IMCO 23 pro, proti, zdržel se schváleno, IMCO 26 pro, proti, zdržel se e, schváleno, IMCO 27 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis A, první část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B e, ve dvou částech s ústním pozměňovacím návrhem. Takže nejprve ten ústní pozměňovací návrh. První část s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis C ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdržel se schváleno. 37 pro, proti, EPP proti. Aha, no dobře. 37. Já myslím, že to je schváleno, ale zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Návrh je schválen. 38 pro, proti, zdržel se schváleno. 40 pro, proti, zdrželo se zamítnuto 42, pro, proti, zdrželo se zamítnuto 43, pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Citace en blok od 1 do 7, pro, proti, zdrželo se schváleno, pozměňovací návrh 1, pro, proti, zdrželo se schváleno, ale zkontrolujeme. Potřebujete zvedat ty ruce víc. Končím hlasování. Ano, schváleno. Původní text. Citace 8 až 17. Pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme, zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo eh, e, 2. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Pro, proti, zdržel se schváleno. Původní text, citace 18. Pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 4. Pro, proti, zdržel se schváleno. Původní text, citace 19 pro, proti, zdržel se schváleno, citace 20, původní text 2 pro, proti, zdržel se schváleno. A teď je jmenovitě o takto upraveném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 pro, 7 proti, 3 se zdrželi. Blaho přeji zpravodajovi. A jdeme na zprávu eh, Ramon Remozaj Vasec, výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015. Okay. Kompromis. Tak, kompromis A. A ještě chvilku. Ready? Compromise. Takže připravený kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, kontrola, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 75 pro, proti zdrželi se přijato 76 pro, proti zdrželi se zamítnuto 77 pro, proti zdrželi se zamítnuto kompromis B pro, proti zdrželi se přijato 81 pro, proti zdrželi se zamítnuto 87 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 88 pro, proti, kontrola 88, zahajuji hlasování. Přijato 90 pro, proti, zdrželi se. Přijato 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Takže hlasujeme odděleně ve dvou částech. Je to tak? První část, kdo je pro? Nejdřív první část bez ústní změny a potom druhou část. Ano, takže první část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 102 pro. Ještě jedno oddělení? Aha. Aha, takže pak je tam ještě druhá. Takže ve čtyřech částech, jinými slovy. Tak jo. Takže druhé dílčí hlasování stejného kompromisu, takže první <laughs> část, kde pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část, pro, proti, zdržel se, přijato, 102, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kontrola, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 103 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 106 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 107 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 108, dvě části, první část pro, proti, Kontrola první části, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto druhá část. Pro. Proti. Zdržel se. Kontrola druhé části. Zahajuji hlasování. Mělo by to být přijato, ale No ale mělo by to být naopak, ne? Obvyk, jako obvykle. Tak fajn, no. Tak nic. Ale druhou část tedy nemůžeme hlasovat. Aha. Takže návrh 109 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis D pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis E, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 121 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis F pro, proti, zdržel se, přijato. 129 pro, proti, kontrola 129. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis G pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 143 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kontrola. 143. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis H pro, proti, zdržel se, přijato. 148 pro, Gue co? 148 pro, aha. Proti, zdržel se, kontrola. 148 závěr hlasování. Konec hlasování. Remíza, takže zamítnuto. Kompromis I. A jsou tam dvě dílčí hlasování, opět zase jako předtím, takže... No, takže zase, no. Celý text bez formu... Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Takže tu druhou část, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Druhé dílčí hlasování, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis je pro, proti, zdržel se přijato, 167 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kontrolu? Tak kontrola 167. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 168 pro. Proti. Kontrola 168. Zamítnuto. 169 pro. Proti. Tak já opět nevidím GUE, takže musíme hlasovat kontrolně. Asi to bude zase remíza, ale uvidíme. A teď jste pro. Aha, takže to bude asi přijato. No ne, hlasujeme. Já se omlouvám. Aha, Alde byli pro. No a my to kontrolujeme, tak uvidíme. Jen, jen se nebojte. Máme tady elektronickou kontrolu hlasování. Já jsem myslel, že Alde byli pro. No jo, dobře, no tak. tak. Já když to špatně předpovím, tak to ale výsledek neovlivní, že ano. Konec hlasování. No, je to přijato. Sto sedmdesát pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L s ústní změnou pro, proti, kontrola, zahajuji hlasování. Přijato. to sedmdesát pro proti, zdržel se přijato, 180 pro, proti, zdržel se přijato, 181 pro, proti, zdržel se přijato, 182 eh, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 183 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis M ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. 191 pro. Alde co? Minus. Proti, zdržel se, zamítnuto. 192 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis N pro, proti, zdržel se, přijato. 196 pro, proti kontrola 196. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. E, takže to, pak tady je nový kompromis O, ale zelení e, chtějí hlasovat ten samý pozměňovací návrh, takže nejprve O s ústní změnou od zelených což nahrazuje... Co? Počkejte, já jsem to teď vysvětlil. Já jako zpravodaj si myslím, že musíme hlasovat o novém kompromisu. Ano, ale pokud frakce požádá o ústní změnu, ne, my jsme to do včerejška diskutovali s EPP a SAD a ALDE takže my souhlasíme na tom novém kompromisu. Dobře, ale to nezabrání žádné jiné frakci představit ústní změnu. Můžete být buď proti, nebo můžete být, mít námitku. Já myslím, že můžeme hlasovat nejdříve s ústní změnou. No, no, no dobře, ale pokud je nový kompromisní návrh e, těchto tří frakcí, tak to nahrazuje ne, to je prostě pře, znovu předložení stejného eh, kompromisu s ústní změnou a vy můžete protestovat proti ústní změně, ale musíte protestovat proti ústní změně, pokud chcete protestovat proti ústní změně. Tak já protestuji. Pokud je nový kompromis, tak musíme hlasovat o novém kompromisu, který nahrazuje starý kompromis. No ale dobře, je tady ústní změna, každá frakce ji může předložit a můžete být proti té ústní změně. Tak já jsem proti ústní změně. A kolik je potřeba, aby bylo proti ústní změně? My jsme taky proti. EPP je proti. Proti té ústní změně. No, no tak potřebuju čtyři ruce na tu námitku proti ústní změně. No tak, vidíte to. Ale každý může předložit ústní změnu a můžete být proti ústní změně. To je taková ta pojistka, že ano, ale nemůžete říct, že nějaká frakce nemůže předložit ústní, e, ústní návrh. Takže dobře. Pojistka tady je, můžete protestovat, výborně, ale to nezabraňuje tomu, aby ústní změnu někdo předložil. Takže ústní změna je zamítnutá, takže hlasujeme kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď 206 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 208 pro, proti, zdržel se. Kontrola 208. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 209 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 212 pro. proti, zdržel se, přijato. 212. No dobře, kontrola. Zahajuji hlasování. No dobře, Guje je proti, tak asi jo. Já jsem myslel, že jste pro. Tak nic. Ještě dva lidi hlasují. Konec hlasování. Zamítnuto. Co to bylo? 212? A tak, tak, tak teď 213. Kdo je pro? Proti? Kontrola. Kontrola, kontrola. Konec hlasování. Zamítnuto. 214 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, kontrola 214. 214, hlasujeme 214. Je tu žádost o kontrolu 214. Konec hlasování. Zamítnuto. 200, ne, kompromis P pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis Q s ústní změnou od zelených. Kdo je pro? Jaké je pozice SAD? Co, vy jste, vy jste proti ústní změně? Jsou to čtyři lidi? No tak musím to vidět, ale. Aha, dobře, takže námitka proti ústní změně, takže kompromis Q bez ústní změny. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Teď 230 pro. Pro, proti, zdržel se. ECR co? Jste pro nebo proti? Zdrželi se? Tak to musíme zkontrolovat. Konec hlasování. Zamítnuto. 231 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 232 pro. Proti zdržel se, zamítnuto. Kontrola. Kontrola 232. Konec hlasování. Zamítnuto. 233 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 234 pro proti, zdržel se přijato, 235 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 236 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 237 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 238 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 239 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 240 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 241 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 242, pro, proti, zdržel se. Přijato 243, pro, proti, zdržel se. Přijato 244, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 245, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 246, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 247 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 248 pro, pr, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 249 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 250 pro, proti, zdržel se. Přijato 251 pro, proti, Proti kontrola 251. Konec hlasování. Zamítnuto 252 pro, proti zdržel se. Zamítnuto 253 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 254 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 255 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 256 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 257 pro, proti, kontrola 257, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 258 pro, proti zdržel se. Přijato 259 pro, proti zdržel se. Zamítnuto 260, 259 kontrola zahajuji hlasování. Konec hlasování, zamítnuto 260 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 261 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 262 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 263 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 264 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 265 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 266 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 267 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 268 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 269 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Um, právní východisko, původní text 2 pro, proti, zdržel se přijato, právní východisko 2, původní text pro, proti, zdržel se přijato, návrh 1 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, návrh 2 pro, proti, zdržel se. Přijato, návrh 3 pro, proti, kontrola návrhu 3, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Remíza zamítnuto. Původní text pro, proti, zdržel se, přijato, eh, právní východisko 4, původní text pro, proti, zdržel se, 5, východisko 5, původní text pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis R, pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis S, pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 8 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh eh, kompromis T pro, proti, Aha, pardon. Přehlédl jsem návrh 9 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis T pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis U pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis V pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 21 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis dvojité V pro, ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato, návrh 26 pro, proti, kontrola 26, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis X pro, proti, zdržel se přijato. A to je staženo, aha, takže máme kompromis Y pro, proti, zdržel se eh, přijato, návrh 40 pro, proti, kontrola 40, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis z. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis AA. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 47. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 48. Pro, proti, kontrola 40 osmičky. Kontrola 48. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Kompromis AB pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 51 pro, proti, zdržel se přijato. 52 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 54, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 55, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 56, pro, proti, zdržel se. Kontrola 56, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 57 pro, proti, zdržel se. Přijato. 58 pro, proti, zdržel se. Přijato. 59 pro, proti, zdržel se. Přijato. Eh, hlasování o pozměněném textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 36 pro, 7 proti, 12 se zdrželo. Blahopřeji zpravodaji. Takže jsme na konci velice intenzivního hlasování. Děkuji vám všem. Příští schůze je středa 9. listopadu 2016 od 9 hodin ráno celý den a potom ve čtvrtek dopoledne. Děkuji, končím schůzi.